Ogłaszam wyniki głosowania ramach... Znovu zahajuji zasedání a oznámím výsledky voleb místo předsedů Evropského parlamentu. Hlasovalo 701 poslanců, 17 hlasů bylo neplatných, takže celkový počet platných hlasů je 684 a z toho e, 343 hlasů jsou tedy absolutní většina. Roberta Angelili získala 277, Isabel Duhon 268, Michal Tomáš Kaminský 194 hlasů, Zilvana Koch-Merin 148 hlasů, Rody Kraca Cagaropolu 355, Stavros Lambrinidis 348, Edward Macmillan Scott 237 hlasů, Martinez Martinez Miguel Ángel 330 hlasů, Giovanni Pitella 360 hlasů, Dagmar Roth-Berendt 299 hlasů, Libor Rouček 284 hlasů, Pál Schmidt 266 hlasů, Alejo Vidal Quadras 332 hlasů, Diana Wallis 303 a Rainer Wieland 267. Následující kandidáti získali absolutní většinu. Giovanni Pitella, Rody Kratsa Cagaropulou a Stavros Lambrinidis. Upřímně gratuluji těmto kolegům k jejich zvolení. ještě zbývá 11 míst. Místo předsedů, které je potřeba obsadit. To znamená, že přestoupíme k druhému kolu hlasování, pokud nikdo nemá žádné námitky. Ponecháme kandidáty z prvního kola, kteří nyní půjdou do druhého kola. Nyní odročíme hlasování či zasedání na 10 minut, abyste dostali nové hlasovací lístky. Takže já vás prosím, neopouštějte místnost, dostanete nové hlasovací míst, lístky. Zůstaňte prosím zde v sále. koleżanki i koledzy, wznawiam posiedzenie. Vážené kolegyně, vážení kolegové, znovu zahajuji jednání. Prosím, upozorňuji, že pokud bude nutné mít třetí kolo hlasování, navrhne se to dnes večer. Takže prosím, neodcházejte úplně, protože se může stát, že třeba v 7.30 proběhne třetí kolo. A nyní přistoupíme k hlasování. Prosím skrutátory, aby znovu zaujali své místa u uren odhlasují nakonec. Dostali jste nové hlasovací lístky, používejte pouze tyto nové hlasovací lístky a zaškrtněte jméno kandidáta, či udělejte křížek vedle jména kandidáta, pro něhož chcete hlasovat. Můžeme hlasovat pro 11 míst, to znamená, že můžete zaškrtnout pouze 11 míst. Nemůžete zaškrtnout více než 11 políček. V případě, že chcete cokoliv změnit či opravit na svém hlasovacím lístku, obraťte se na skrutátory, kteří vám dají jiný hlasovací lístek potom vložte hlasovací místek do obálky a vhoďte jej do urny. Zahajuji hlasování. Yes, 90, okay. Uh, what it is, 90. No, okay, okay. Uh, uh, Mr. Colleague Leichtfried, please take the floor. Vielen Dank, vielen Dank, Herr Präsident. Děkuji, pane předsedo důkladně jste všechno vysvětlil k hlasování, takže já už otázku nemám. Děkuji. OK, OK, děkuji bardzo. Fine. Fine. Well, fine. You are watching everything around because while, while <laughs> I'm just losing.